Okay, good morning everybody. Já vám přeji všem eh, dobré ráno. Eh, bohužel už máme trošku spoždění. Obyčejně eh, mluvím vám švédsky, ale během hlasování budu mluvit anglicky, tak aby jste mě mohli lépe sledovat. Zahajujeme tedy zasedání a pustíme se do bodu číslo 11. K zaměstnání a sociálním aspektům v průzkumu ročního růstu na rok 2012. Yeah. Možná, že paní Rumeva, pan Rumeva by nám něco k tomu řekl. Já jsem chtěl hovořit tak uh, pozměňovacímu návrhu číslu 7 nechci, nevím, jestli o něm uh, chcete hlasovat uh, dřív nebo později, nebo jestli se k tomu můžu vyjádřit, tak teď. Tak já hovořím o pozměňovacím návrhu 7 k odstavci 23. Je to ústní pozměňovací návrh eh, nahradit tři eh, slova kde je tam eh, automatické sociální stabilizátory, tak by tam bylo oni. Místo eh, těchto tří slov. Čili tato tři slova budou nahrazena eh, odkazem oni, they. Jedná se po pouhou tuto náhražku a myslím, že tady o tom panuje konsenzus. Dobrá, děkuji. Uvědomuji si, že Myslím, že pokud jde o jedničku a šestku, nejsou žádné jiné. Můžeme to vzít jako unblock? Ne. Tak nelze, tak. Já se omlouvám, neslyšel jsem, říká pan předseda. Takže jedničku až... Ne. Ne, takže budeme hlasovat po jednom. Takže začneme s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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď pozměňovací návrh číslo 7. Tam máme ústní pozměňovací návrh k němu. Jsou eh, k němu nějaké námitky? Ne. Takže začneme eh, hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to budeme muset ověřit. Takže začínáme elektronické hlasování. Zahájeno. Hlasovali jste všichni? Končím elektronické hlasování. Přijato. Takže nyní uh, uh, bod číslo 12, efektivní využívání energie.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 Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 17 je stažen, takže osmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A to znamená, že... Ne, přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 7. Takže budeme hlasovat o sedmičce, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh číslo 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 9.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 Pozměňovací návrh číslo 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je se zdržel? To myslím musíme ověřit. Takže zahajuji elektronické hlasování o pozměňovací návrh 13. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď eh, budeme hlasovat o celém eh, stanovisku elektronicky. Zahajuji hlasování. And a vote is now closed. Končím hlasování. Přijato. A blahopřeji paní zpravodajce.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 Eh, já bych chtěla poděkovat eh, všem eh, stínovým zpravodajům, se kterými jsem spolupracovala. Budu jmenovat alespoň Sylvie Guillaume, která tady dneska není, protože ujízla ve Francii kvůli stávce letecké dopravě. Máme 73 pozměňovacích návrhů, nejsou tam žádné nějaké spory Některé posilovaly eh, základní myšlenky, některé eh, přidaly nové myšlenky. Mým hlavním eh, cílem bylo zachovat a posílit financování pro program DAFNE, který je nyní širokým programem pro posilování práv a občanství. Nicméně chceme tato, tento program zachovat i na léta 2014 až 2020. A jeho zaší, rozšíření nesmí vést k jeho rozmělnění. Je to program, který eh, eh, silným způsobem vystupuje proti násilí, proti mládeži, dětem a ženám. A o to mi šlo a proto vám děkuji za spolupráci. A děkuji také za spolupráci sekretariátu výboru a EPP. Dobrá, tak teď eh, začneme tedy hlasovat. Pozměňovací návrh 23. A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. A to znamená, že 24 padá. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A to znamená, že 30 32, 36, 27, 26, 30, 30, 28 a 25 odpadají. Takže teď eh, kompromis 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tím odpadá 33. 34. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis číslo 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. To znamená, že padají 35 a 40. 38. No, Takže teď 36. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď je zase bička. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tato se omlouvám, říká pan předseda. Ověříme 42. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 42. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. se. Dobrá. A teď budeme hlasovat o 44. A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijeto. Eh, takže tím padá 45, 48, 47 a 46. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 50, 54, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. E, přijato. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 52. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. A pozměnací návrh 53 padá. 55. Stažen. Kompromis číslo 5. Kompromis 5. Kdo je 5? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A to znamená, že 61, 57, 58, 60 a 59 padají. A teď budeme hlasovat o 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 6. Máme to ověřit? Dobrá. Tak ověříme 63. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A to znamená 64 66 podají. Hlasujeme o 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 67. ústní pozměňovací návrh. Takže já, nebudete-li eh, namítat, dám eh, nejdřív hlasovat eh, o ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 68 padá. A budeme hlasovat u 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 70. Odpadá 71 tedy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže 70 kapada, 72 taky, takže 73, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 70, eh, pardon, číslo 2, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Eh, číslo 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Číslo 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Číslo 5, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 8 a 7 tímto odpadají. Číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jedenáctka odpadá, takže eh, jsme u dvanáctky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Končím hlasování. Přijato. Thank you very much, Mr. Bastos. Okay, Teď budeme pokračovat a já přejdu do švédštiny. Takže paní Corneli jsem to teď hodně naštve. Dobře, takže budeme pokračovat v jednání a já už jsem říkal, že teď přejdu do švédštiny. Takže prosím, buďte tak laskaví, usaďte se. Budeme pokračovat v našem jednání. Ti, kteří švédsky neumějí, buďte tak laskavi, nasaďte si sluchátka. Jsme u bodu 14, ale paní Pietikainen má drobné zdržení, myslím, že to je spojeno s nějakým spožděním letadla, takže se podíváme na bod 5 a pak uvidíme. Takže bod 5 Dámy a pánové, pokud si přejete se vyjadřovat bilaterálně, učiňte tak prosím mimo tento sál. takže s tou čtrnáctkou počkáme na paní Pětikajnen a teď se díváme na bod pět ženy a změna klimatu a já dám nejprve slovo zpravodajce paní Kiel Nielsen. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. V Durbanu, poté, kdy málem došlo k nezdaru, se nakonec eh, našla dohoda, byť ne příliš ctižádostivá. Je ovšem těžké skutečně být jaksi nadšen tímto výsledkem. Nicméně tady jsou dvě důležitá poselství Durbanu. Evropská unie zejména díky práci paní komisařky začala skutečně navazovat na svoji úlohu vedoucí v oblasti změny klimatu, zejména pokud jde o budování spojenectví pro spravedlnost v oblasti klimatu a pro tedy pokrok v této oblasti s těmi eh, ostrovními a nejméně pokročilými státy. Máme zde tedy výsledky zcela odlišné od toho, čeho se dosahuje ve Spojených státech a myslíme si, že skutečně jsme tady v takové první linii, že bereme ohled na jednotlivé aspekty, na otázku spravedlnosti v jednotlivých mezinárodních vztazích. Dále je velmi důležité, že ženy skutečně výrazně přispěly k této dohodě, jak na úrovni rozhodnutí, jak tedy paní komisařka evropská k tomu přispěla, ale také paní Majte Mašabané a generální tajemnice Kristiana Figereš, Ale významný také byl příspěvek nevládních organizací a různých paralelních akcí, které pomohly přinést tedy expertní eh, náhled na otázku klimatických změn. Ženy v Dorbanu vystupovaly skutečně jakožto účastnice změny, jakožto velmi ústřední moment, jakožto občanky a myslím si, že nezávisle na těch vyslicích pro klima je třeba také eh, hledět na to, jak se změnila situace žen v médiích. Ženy, které dříve byly hodnoceny pouze jako oběti v oblasti migrací, rozvoje přírodních katastrof, mají dnes méně pasivní jaksi přístup, jsou hodnoceny jako méně pasivní, jsou i tedy aktivními účastnicemi, jsou sice zranitelné, ale nesou tedy v sobě také určité důležité poselství pro planetu. I přes těchto několik poznámek musíme říci, že situace je naléhavá. My jsme chtěli zdůraznit skutečnost, že boj proti klimatickým změnám má skutečně zásadní význam a že z toho musíme učinit jasnou prioritu Evropské unie, jak v naší vnější politice, tak vnitřní politice. Diskriminace spojená s pohlavím skutečně existuje, je eh, velmi široce zastoupena v našich společnostech. Musíme proti tomu bojovat, protože nesmíme skutečně eh, obcházet jaksi tyto možnosti, které ženy skýtají právě z hlediska naléhavosti boje proti klimatickým změnám. V té zprávě jsem chtěla zdůraznit tři poselství. Za prvé, že zohlednění genderu je skutečně příležitostí a nikoli omezením, že jde skutečně o účinnější boj proti klimatickým změnám. Dále, že mainstreaming se má opírat souběžně a také o dva hlavní principy že se tedy mají řešit otázky nerovností a že se má tedy hlavně bojovat proti jejich příčinám, zejména díky zvyšování finanční nezávislosti a emancipace žen. A konečně že zlepšení našeho porozumění, pokud jde o vazbu mezi ženami a klimatickými změnami, je otázka voluntaristického přístupu, že jde o to, abychom skutečně schromažďovali údaje, které můžeme genderovým způsobem rozčlenit. Bude pak možno lépe přijímat rozhodnutí, jako tomu je v případě rozvojových politik v posledních 20 letech. V celém světě ženy prožívají diskriminaci z titulu toho, že jsou ženy, mají občas tedy menší příležitosti, menší možnosti, méně se zohledňuje tedy jejich postoj. A ty statistiky rozčleněné tedy genderovým způsobem ukazují, že tyto nerovnosti se skutečně dotýkají všech oblastí života ve všech společnostech, že ženy mají menší přístup k finančním zdrojům, mají menší vlastnická práva, vlastní méně než 1% veškerých zdrojů světa. 70% z nich žije s méně tedy než jedním dolarem denně. Jsou systematicky málo zastupovány v hospodářských a politických instancích, 17% jenom parlamentních členů a jenom 8% ministrů. Ženy, už jsme o tom hovořili včera, jsou také velmi málo odměňovány za svou práci, velmi často tedy se starají o děti, staré osoby a to tedy bezplatně. E, dvě třetiny pracovního času tedy vykonávají jaksi ženy, nicméně jsou za to velmi málo odměňovány. Jsou také prvními obětmi sexuálních Eh, násilných činů představují velké procento eh, osob, které jsou přemysťovány a umírají až pětkrát více než muži za předpokladu, že dojde k přírodní katastrofě. Tato čísla ukazují, že zde skutečně existují tradiční, kulturní a sociální přehrady k tomu, aby ženy měly stejná práva, stejnou odpovědnost. Muži skutečně převažují v hospodářské, sociální, politické sféře. Ženy mají menší schopnost přizpůsobovat se a reagovat na hluboké změny, jako jsou klimatické změny a jeho, jejich dopady. Nicméně bylo dosaženo určitého pokroku v mezinárodních smlouvách, aby tato zranitelnost byla více zohledněna. EPCC přiznala, že skutečně je třeba brát v potaz otázku nerovnosti žen v rámci klimatických změn. Framework z Jugos o přírodních katastrofách z roku 2005, Agenda 21, eh, prohlášení z RIA také obsahují tedy určité eh, aspekty týkající se boje proti nerovnosti mezi pohlavími, aby skutečně ženy byly zohledněny ve všech eh, oblastech klimatických změn. Je tady otázka dvou takových skupin pomoc a empowerment, což oboje má být začleněno do našich politik, pokud chceme řešit naléhavé bezprostřední problémy, které vyvolávají například přírodní katastrofy, ale také proto, abychom byli schopni přinést dlouhodobé změny, protože takto mainstreaming bude moci dosáhnout svého eh, účinku. To znamená, bránit diskriminaci a dávat ženám větší možnosti pro emancipaci. V naší zprávě se tak zdůrazňuje doplňkovost mezi těmi kroky, které mají chránit ženy v těch kritických situacích, ale také zdůrazňujeme nutnost změny mentalit na základě klimatických politik tím, že, tak, že tam zahrneme i skupiny pro ochranu práv žen a že tam zahrneme i finanční mechanismy, že zlepšíme vzdělávání, výchovu žen a že také tedy budeme podporovat projekty, které dávají ženám větší sílu v rámci jejich společenství v rozvojových zemích, ale také v rámci EU. I přes zvýšené uvědomění této situace se tyto věci objevují jenom částečně v evropských programech týkajících se klimatu. V podstatě tedy je tady určitý vzestupný faktor, ale je třeba zvýšit tuto eh, situaci ve vztahu k rozvojovým eh, programům. Nicméně v rámci EU eh, e ta cestovní mapa do roku 2050, kde se definují priority EU, pokud jde o přechod k zelené ekonomice, snižování emisí a kde se také navrhuje určitý oborový přístup. Tam se dostatečně tedy nezohledňuje to, že zde existují určité nevyrovnané Eh, situace mezi muži a ženami i v rámci tedy EU, i v rámci politik, které se dotýkají například energie, jak se o tom hovořilo včera v rámci zprávy paní Estrela. Týká se to samozřejmě i dopravy a zemědělství. Takovými hlavními stěžejními eh, obory do budoucna jsou obory, které mají jasně tedy převahu mužů a to samozřejmě sebou nese i určité specifické aspekty z hlediska vzdělávání, z hlediska podnikové mhm. kultury. A rozšiřovat tedy naši vizi je otázka spravedlnosti, ale také otázka účinnosti. Závěrem bychom tedy chtěli říci, aby genderový rozměr se nemusel pokaždé znovu ospravedlňovat, ale aby se to také neomezovalo pouze na otázky zastoupení žen v politice nebo v hospodářství. Provádět integrovanou politiku ve prospěch rovnoprávnosti žen a mužů vyžaduje, abychom se skutečně dívali i na ty méně viditelné formy nerovností, abychom skutečně vedli jasný jasně nastavený program, aby se neskrývaly tedy takové ty eh, momenty, ve kterých ještě existují úskalí pro rovnost mezi muži a ženami. Je třeba se zabývat i vědeckými studiemi v oblasti zemědělství, dopravě a tak dále, abychom byli schopni lépe pochopit a lépe zohlednit eh, genderový rozměr. To jsem vám tedy chtěla říci dnes ráno eh, k této zprávě. Předem děkuji spolu zpravodajům a spoluzpravodajkám za tedy dokumenty, které již zaslali nebo ještě zašlou a se mám k dispozici, abychom o tom mohli dále diskutovat a abychom mohli tedy toto téma skutečně eh, vnést do všech našich orgánů, institucí a aby se s tím seznámili i občané. Ano, děkuji mnohokrát. A nyní tady mám seznam. Paní Estrela je první, kdo byl na mém seznamu. Prosím começar por felicitar a senhora Kill Nielsen. Děkuji a nejdříve bych eh, poděkovala paní eh, Kilnis eh, k této zprávě. Je to zpráva dobře napsaná a zajímavá. A je to zpráva na nejvíc aktuální. Hmm, vzhledem k tomu, že právě proběhla jednání v Durbanu. že sehráli mimořádnou vůdčí úlohu. Výsledky toho samitu samozřejmě mohly být ambicioznější, nicméně alespoň jsou pozitivní. A je to dáno také eh, zapojení žen, zapojením žen. Ačkoliv bylo dosaženo málo eh, pokroku, tak to bylo alespoň něco, a to díky odhodlání žen. Včera jsme tu probírali moji zprávu k energetické účinnosti a tady je velice úzká provázanost mezi těmito dvěma tématy. I tady vidíme, že ženy nelze vylučovat žádné oblasti politiky ani ekonomiky. Kdykoliv je třeba rozhodovat, je třeba zapojit i ženy. Souhlasíme s rámcem tohoto stanoviska, zejména pokud jde o to, že klimatické změny nejsou neutrální ve vztahu k ženám a mužům, protože na ženy a muže dopadají odlišně a zhoršují eh, nerovnost pohlaví, zejména v rozvojových zemích. Klimatické změny se promítají více do chudších oblastí a mm, mm, to na chudší lidi, jak už nám eh, paní zpravodajka eh, řekla, že nejsou zranitelnější vůči klimatickým změnám a přírodním katastrofám, protože už tak trpí řadu řadou různých typů diskriminace. Jsou ovlivněné chudobou, suchem, nedostatkem vody. Díky tomu musí, nebo kvůli tomu musí pracovat eh, lidi, aby mohli eh, zajistit potraviny a hm, otop. Mladé ženy eh, často vzdávají školu, aby mohly pomáhat svým matkám s těmito věcmi musíme podpořit myšlenku eh, na to, že ženy musí být plně zapojeny do všech součástí boje proti klimatickým změnám. Musí být eh, základními nositelkami změn. A summit o klimatických změnách byl dobrým příkladem. Musí být eh, ženy zahrnuty do rozhodovacích procesů. Je tady eh, adaptace nebo přizpůsobení klimatickým změnám a to znamená eh, na všech úrovních i ve výzkumu. Je třeba, aby bylo eh, více výzkumnic. A potom pokud jde o hospodaření s vzácnými přírodními zdroji, tak tam ženy mají důležité poznatky o potřebě větší ekologické udržitelnosti a ty nelze přehlížet. Ženy jsou citlivější v otázce ekologické udržitelnosti. A tyto poznatky a citlivost by měly být lépe využívány. Jako stínová zpravodajka za SAD budu předkládat celou řadu pozměňovacích návrhů zejména pokud jde o e, specifika e, ženských podmínek a o přírodních katastrofách a nucené, přírodní katastrofy a nucenou migraci. Také se musíme e, zabývat prohloubením genderového rozměru v politice trvalého udržitelného rozvoje a rozvojových cílů tisíciletí a tak dále. Je důležité aby eh, také politika rozvojové pomoci měla tuto perspektivu tam, kde zatím dostatečně nebyla přítomna. Čili, jako jsem začala i na konci, poblahopřeji paní zpravodajce. Myslím si, že je to dobrá zpráva, která přispěje k tomu, aby eh, lidé věděli více o tom, že ženy potřebují hrát ve současné společnosti silnější roli a aby více o těch hlavních problémech. Eh, Děkuji. A eh, paní Pietikainen, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, nejdříve bych se chtěla připojit ke kolegům, kteří blahopřáli zpravodajce. Pracovala opravdu výborným způsobem, zdůraznila dynamiku, která souvisí s touto otázkou žen a klimatických změn. Ženy jsou nejzranitelnější ekonomicky a také z hlediska rozdělování vzácných zdrojů v těch zranitelných zónách, ať už je to v rozvinutých zemích či v jiných částech světa. Tudíž ženy jsou pravděpodobně osobami, které trpí nejvíce společně se svými dětmi, trpí důsledky klimatických změn. O to pravdivější je tvrzení, že tyto ženy nemají dostatečnou autonomii z hlediska rozhodování a to je závažný problém. Proto plně podporuji eh, myšlenku, podle které je nutné obecně pracovat v této věci a zvláště z hlediska eh, pojmu empowerment eh, žen. V této souvislosti existuje usnesení ohledně žen a jejich postavení v konfliktních zónách, kde se také podporuje autonomie těchto žen. I na ústavní úrovni by bylo vhodné zakotvit právo na přístup ke zdrojům a na čisté životní prostředí. Toto sehrávalo zásadní roli z hlediska prosperity žen a boje proti klimatickým změnám. Dále jste uvedla něco, co je součástí samotné příčiny mnoha e, problémů. Jedná se o politickou moc, kde dochází k skutečné segregaci ti, kteří jsou zodpovědní, mají tendenci eh, být eh, těmi stejnými osobami, které využívají zdrojů, které mají přístup k hlavním pozicím, jako je post premiéra a tak dále. Z toho vyplývá, že ženy musí mít větší zastoupení v různých oblastech, zvláště v ekonomické oblasti. Pane předsedo, chtěla bych v této zprávě zdůraznit zvláště tu možnost pro ženy mít pozitivní eh, moc. Víte, že více než polovička populace jsou ženy. A pokud si uvědomíme, že ženy jsou nejaktivnější v nevládních organizacích, a to na celém světě, a pokud eh, k tomu připojíme skutečnost, že ženy vychovávají děti a rozhodují se každodenně o tom, co budou spotřebovávat, a dále jsme si vědomi toho, že ženy mají velké pravomoci v terénu na mikroúrovni. A ve světle tohoto všeho by bylo vhodné zamyslet nad tím, jakým způsobem eh, by bylo možné zapojit více organizace žen, eh, organizace žen spotřebitelek, žen, které rozhodují. Tam by bylo vhodné podnítit změny. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já sám jsem se zapsal na seznam řečníků, jsem stínovým zpravodajem ohledně této zprávy a chtěl bych vyjádřit svůj souhlas s tím, co zde zaznělo. Tato zpráva je velice dobrá, podle mého názoru je to kvalitní zpráva a otázky, které se zde objevují, jsou zásadní. Tyto otázky byly dobře mm, osvětleny. V některých případech je možné k tomu připojit určité připomínky, ale genderová problematika ve světle klimatických změn by měla být eh, zdůrazněna. Je tady velká propojenost, eh, dochází tady k jednoznačným dopadům na ženy eh, z hlediska sociálních, globálních dopadů a toto by mělo být upřesněno. Jedná se o dobrý návrh, eh, který mapuje hlavní otázky. Nemám příliš, co bych dodal. Jsou zde některé drobné body, ke kterým bych předložil pozměňovací návrhy. Nejdříve by bylo možné si možná položit otázku, eh, proč eh, mm, takto k tomu přistupujeme. Měli bychom vysvětlit, že se jedná o spotřebu zdrojů lidé nyní spotřebovávají například mnohem více masa, energie a zde tedy konstatujeme eh, změny a také diferenciaci podle pohlaví právě v otázkách spotřeby. A to by mohlo být zde eh, zakotveno jako základní situace. Souvisí to s bodem 9, kde zdůrazňujeme význam vědomostí, které mají ženy. Já mám minimálně tři příklady, kde účast žen, vzdělávání žen eh, dokázalo zlepšit situaci v tomto ohledu. Například hm, boj eh, proti eh, rozšiřování Sahary. Tady jsou některé příklady žen. Dále jsou to otázky biodiverzity, otázky eh, tepla. Ženy byly vyškoleny proto, aby se například účastnili eh, sázení stromů, pak je to otázka nebo příklad uragánu Mitch, to bylo myslím roku 93. V té době bylo zaznamenáno mnoho obětí ale v některých regionech eh, nedošlo k úmrtí a právě proto, že ženy v těchto oblastech byly vyškoleny z hlediska mm, i znakového jazyka a vůbec eh, možností zajistit určitou prevenci a chování v případě těchto katastrof. Takže to může mít dopad na dobré životní podmínky jak mužů, tak žen. Dále je nutné něco učinit na úrovni Evropské unie. Na této úrovni by bylo možné vyzvat státy k tomu, aby se vytvořily určité genderové tribunály, a to v a aby se stanovily určité genderové cíle na mezinárodní úrovni. Mohlo by to být zasazeno do mezinárodních cílů. Já to všechno sepíši, v každém případě vám chci poděkovat za vaši kvalitní zprávu. Dobře, paní Papadopoulou. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω Pane předsedo, já bych chtěla říci, že je to vyvážená zpráva. Vše bylo začleněno do této zprávy, vše, co patří do této zprávy. A já bych chtěla zde zdůraznit otázku tzv. klimatických uprchlíků. Víte, že mnoho rozvojových zemí je postiženo přírodními katastrofami, které souvisejí s klimatickou změnou. A my konstatujeme, že mnoho mužů, žen a dětí je pak nuceno eh, se přestěhovat do jiných oblastí. A zde si uvědomujeme, co to znamená být klimatickým uprchlíkem. A zátěž padá zvláště na ramena eh, žen, malých dětí, starých lidí. Ženy se musí starat o tyto zranitelné, nejvíce postižené osoby, jako jsou staří lidé a děti. Také je ohrožena rodina, eh, jednotka, která je vlastně základem společnosti. Proto i celková soudržnost společnosti je svým způsobem ohrožena. Mikroúvěry pro ženy by měly být poskytovány a zajišťovány právě proto, aby ženy po takovýchto radikálních změnách ve svém životě se mohly opět vrátit k svojí činnosti. Je to zvláště důležité pro rozvojové země, kde musí ženy mít více možností. Máme zprávu Rady Evropy a také jiných organizací, které ukazují, že tam, kde ženy získaly mikrofinance, tak mohly vzniknout projekty, které umožnily zlepšit situaci žen a dětí. Proto je důležité také zvláště podporovat tyto klimatické uprchlíky a zvláště ženy, které by měly eh, podržet rodinu. Toto téma by se tam mělo zdůraznit protože musíme zajistit, aby ženy se mohly opět vracet k svým původním činnostem. Děkuji mnohokrát. Nikdo další už nežádá o slovo, takže se obracím na komisi. Možná byste se chtěli k tomu vyjádřit. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. A přeji vám všem dobré dopoledne. Jménem komise a generální eh, ředitele pro klima bych ráda poděkovala za tuto zprávu, eh, za vyváženou zprávu, eh, tak jak bylo právě uvedeno. Ta genderová perspektiva je často přehlížena v debatách o klimatických změnách a OSN a, a ženské skupiny musí lobovat za snižování emisí, musí tlačit na ty, kteří neberou na sebe odpovědnost tak aby bylo možné eh, dosáhnout klimatického režimu do roku 2020, včetně eh, rozvojových i rozvíjících se zemí, eh, rozvinutých zemí. Jedině tak se klimatická změna opravdu nějak ovlivní. A týká se to i žen v nejméně rozvinutých zemích. Je tedy třeba pomoci eh, těm eh, nejzranitelnějším ženám, aby se eh, přizpůsobili klimatickým změnám. Kromě stávající nerovnosti a rozdělení práce ve společnosti ženy a muži nejsou nevystaveni stejně hmm, změnám klimatu. Nebudu zacházet do otázek, o kterých se tady už hovořilo. Akorát jsem chtěl říci, že Evropská unie má um, v jednotný přístup k rovnosti pohlaví. Přijímáme opatření, která mají konkrétně za cíl vyřešit nerovnost uh, pohlaví a, a pokud je o klimatické změny. Například musíme uh, rovnost pohlaví uznat v oblasti uh, rozvojové pomoci za klíčovou oblast, tak aby ženy mohly sehrávat svoji roli v rozvoji a v strategii komise pro léta 2010 až 2015 eh, se toto odráží. A také hovoříme o tomto v dokumentu z roku 2009. Do konce roku 2012 Evropský institut pro eh, rovnost pohlaví vytvoří eh, předběžné podmínky pro Evropské kompetenční centrum pro otázky rovnosti pohlaví a, a to, to, tato instituce vytvoří rozvojové indikátory ohledně zapojení a žen do rozhodování o klimatických změnách na všech úrovnech, úrovních. Za přísluš... Jako odpovědná osoba musím také říci, že také bereme vážně tu otázku o rovnosti pohlaví pro naši strategii na rok 2014. Až to bude přijaté, tak to bude plně pokryté. Naše komisařka vás teď navštívila v listopadu a přesně řekla, že hlavní otázkou související s pohlavím tady je otázka rozvojových zemí. A proto je třeba se zde pohnout co nejrychleji. Ale samozřejmě je třeba toto dělat na celoevropské úrovni. Komise také bere na vědomí veškeré žádosti související se zprávou souhlasíme s cílem, um, bereme potaz a ty žádosti a vyhodnotíme je a vrátíme se k vám ohledně toho, co se s tím dá dělat. Děkuji. Tak jsme ke det a då je. Děkuji mnohokrát. A na závěr eh, paní zpravodajka já bych chtěla jenom vyjádřit potěšení eh, na základě perspektivy těchto pozměňovacích návrhů, které zlepší eh, právo. Děkuji vám vše a, eh, všem a netrpělivě očekávám. Děkuji. Diskuze je uzavřená a nyní bychom si měli stanovit data. Pozměňovací návrhy by se měly předložit do 10. ledna. To by bylo. A 25. 26. ledna bychom o tom diskutovali a výbor by pak hlasoval 27. 28. 20. února. A plenárka eh, by se tím zabývala v březnu nebo v dubnu. Dobře, takže teď se vrátíme k bodu 14. A sice ženy v politickém rozhodovacím procesu, kvalita a rovnost. Dám slovo paní Pěty Kajnen. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Drazí kolegové. Ženy v politickém rozhodovacím procesu. Samozřejmě vše závisí na rovnosti. A proč tomu tak je? Ženy podle listiny základních práv mají stejná práva jako muži z hlediska účasti na rozhodovacím procesu a z hlediska přípravy tohoto procesu. Proč potřebujeme eh, tuto rovnost? Je to proto, že ženy patří ke skupinám, které jsou nejvíce vylučovány a jsou nejméně zastoupeny na tomto rozhodovacím procesu. Týká se to také menšin. Otázka kvality je také důležitá. Proč? Je to proto, že čím různorodější je struktura pro rozhodování, tím lépe odráží toto rozhodnutí eh, tuto různorodost. V současnosti nás v celé Evropské unii znepokuje skutečnost, že na lokální úrovni nedochází k vývoji eh, zastoupení žen. Dokonce eh, dochází k určité regresi z hlediska rovnosti. Mm, samozřejmě nejlepší poměry by byly 50-50, 40-60 eh, a k tomu bychom měli směřovat. A proto musíme zmapovat překážky, které způsobily tuto situaci. Jednak jsou to strukturální mm, problémy, například otázky nedostatku státních struktur, které by se mm, staraly o prosperitu Dále jsou to problémy kolem dětí, kolem starších občanů, nevýhodnější ekonomická situace, pracovní podmínky žen. Je tady nedostatek podmínek pro to, aby ženy se mohly osvobodit a mohly se účastnit rozhodovacího procesu a aby tak um, ovlivňovaly chod věcí ve společnosti. Další důvod, to jsou velmi silné zakotvené stereotypy a to v médiích z hlediska politických stran a rozhodovacích struktur. V rámci těchto stereotypů se ženy eh, představují eh, v jaksi stereotypním eh, pojetí. Dokonce ženy se eh, prezentují jako ty, které si to sami, sami eh, vybrali, které si sami způsobili tuto situaci. A přitom konstatujeme, že v reálu ženy mají mnohem menší možnost účastnit se rozhodování. Ženy jsou přitom ovšem obvinovány, že sami si způsobili tuto situaci. Ženy jsou také nedostatečně zastoupeny jako kandidátky v případě mm, politických eh, stran. A politické strany se nedostatečně zabývají tím, jak zvýšit eh, zastoupení eh, žen. Konstatujeme, že na úrovni politických stran dochází k segregaci z hlediska rozdělování úkolů, z hlediska fungování těchto stran. To vše má dopad na zastoupení žen e, i v řadách poslanců. Často ženy e, plní sociální úkoly, úkoly v oblasti vzdělávání, Eh, ve finančních otázkách, zatímco muži se více angažují v otázkách kontroly rozpočtu, eh, v ekonomických záležitostech a mm, vykonávají vysoké mm, funkce v politickém životě. Také v ekonomické oblasti eh, ženy mají horší osud, pokud to tak můžeme říct, než muži. Existují systémy, kde muži organizují svoje kampaně tak, že využívají mnohem více prostředků, eh, jestliže se jedná například o struktury politických stran. Pokud eh, ženy mají možnost ovlivnit zdroje, pak samozřejmě mm, výsledky jsou pro ženy pozitivnější. ženy eh, jsou nedostatečně zastoupeny v rozhodovacím procesu v současné době. A jednotlivé úkoly jsou v této oblasti nerovným způsobem rozdělovány mezi muži a ženami. Navíc eh, počínaje určitou úrovní jsou to muži, kteří eh, zastávají důležité funkce na úrovni středního a vyššího managementu a zvláště v ekonomické oblasti je neuměrné zastoupení mužů v porovnání se zastoupením žen. Musíme připomenout, že při jímání rozhodnutí v demokracii předpokládá výrazný přípravný proces. A Stanovisko žen eh, v těchto přípravných eh, procesech je nedostatečné jednak z hlediska přípravy, jednak z hlediska vlastního rozhodování. Vstupuje do toho i problematika nezbytných zdrojů. Víme, že ženy jsou velice aktivní v nevládních organizacích a ve združeních. Pane předsedo, v této zprávě jsem vycházela z velmi konkrétního seznamu nástrojů, eh, které by se mohly mm, definovat a které scházejí v současnosti tak, abychom dosáhli eh, rovnosti. V této zprávě navrhujeme, aby na národní a evropské úrovni jsme měli strategie, které by zohledňovaly různé důvody eh, vylučování žen z rozhodovacího procesu. Konstatujeme nedostatek eh, příslušných struktur eh, v sociálních státech, neexistují základní, nebo lépe řečeno jsou nedostatečné sociální služby. Dále je nutné také lépe sloučit profesní a rodinný život. Velký počet opatření by byl vhodný z hlediska každodenní pomoci ženám eh, na úrovni pomoci v podobě aktivit združení eh, žen, dál zvláště v otázkách využívání národních a evropských zdrojů. Dále by bylo dobré mít závazná opatření z hlediska mm, zastoupení kandidátů, v rámci politických stran a také z hlediska výkonu důležitých funkcí. Mezi těmito nástroji by měly být také takové, které by povzbuzovaly politické strany, aby změnily svůj přístup i z hlediska financování politických stran by bylo vhodné změnit strukturu. A co se týče eh, zastoupení kandidátů na funkce v politických stranách. I zde by účast žen měla být vyšší. Také by bylo vhodné se zabývat otázkou kvót. Stálo by to za zamyšlení z hlediska prezentace kandidátek a kandidátů. Dále je nutné, aby se uplatňovaly stejné principy, když eh, členské státy předkládají svoje kandidáty na funkce v komisi. Bylo by vhodné prezentovat eh, jednoho kandidáta, kandidátku a také z hlediska postu eh, předsedy komise by bylo vhodné uplatňovat tento cíl parity. Měli bychom mít v komisi stejný počet komisařů žen a mužů. Dále by parita měla být uplatňována i při jmenování do funkcí vysokých úředníků. A na úrovni eh, jednotlivých vlád by bylo vhodné, aby i zde fungoval princip eh, parity. Dále by bylo vhodné stejné přání vyjádřit také směrem k národním a Evropskému parlamentu. Tyto nástroje na zastoupení žen by měly dobře fungovat na úrovni předsedů, místopředsedů eh, jednotlivých výborů a to po celou dobu mandátu tak, aby se nám podařilo dosáhnout tohoto cíle 50% zastoupení. Mělo by to být posuzováno v rámci například období tří mandátu, tak, aby jsme nastolili určitou vyváženost, ale zároveň, abychom uchovali jistou flexibilitu, proto navrhujeme tři mandáty. Potřebujeme také zlepšit situaci z hlediska výzkumu musíme lépe monitorovat situaci a proto si přejeme, aby komise alokovala zdroje na tyto výzkumné, hodnot, eh, výzkumné programy a vyhodnocování. Tyto programy sami o sobě nepostačují. Potřebujeme závazné procesy jak na národní, tak evropské úrovni. A musíme se zabývat tím, proč cíle parity nebyly realizovány. Potřebujeme mít jasný program opatření, abychom korigovali současnou politiku v této oblasti. Děkuji vám za vaši spolupráci, děkuji kolegům, sekretariátu a stínovým zpravodajům. Myslím, že budeme moci i dále spolupracovat a očekávám vaše kritické a vstřícné připomínky. Ano, děkuji. Paní obě, prosím, jako první žádala o slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce, protože ta zpráva je velmi úplná a představuje dobrý návrh, který zde poukazuje na celou řadu stránek této věci. Jsme zajedno, že skutečně kvalita naší práce závisí na kvalitě těch rozhodujících činitelů a že by bylo skutečně dobré, aby ti a ty, koho se ten systém bezprostředně dotýká, měli skutečně možnost rozhodovat. A přitom máme 10 až 20 žen, které zastupují voliče. Mělo by těchto žen být mnohem více. Velmi často hovoříme o tom, že ženy jsou jedněmi z mála, kdo se těmi ženskými otázkami zabývají, že by zde mělo být mnohem paritnější zastoupení i v této sféře. A já osobně bych chtěla zdůraznit skutečnost, že je třeba ženy zapojovat do rozhodovacího procesu a že je třeba se podívat na mechanismy, kterými je toho možno dosáhnout. Ve většině e, zemí, ve většině společností se nebere tato věc dostatečně vážně. Musíme začít sami u sebe ve svém vlastním myšlení a tím se musíme skutečně zabývat, aby se věci změnily. Ano, děkuji mnohokrát. Paní Bilbao, prosím. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a la ponente el esfuerzo. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo, a chci poděkovat zpravodajce za vynaložené úsilí. My samozřejmě předložíme několik pozměňovacích návrhů. Budeme pochopitelně hájit obsah té zprávy. Je to otázka demokracie a spravedlnosti, protože ženy představují více jak 50 populace a musíme tudíž mít skutečně vyvážené zastoupení žen. A já to slovo vyvážený chci zde zdůraznit, protože to je také znění, které bylo přijato ve většině zpráv, které byly přijímány na evropské či mezinárodní úrovni. Pozměňovací návrhy budou usilovat o to, abychom zdůraznili odpovědnost politických stran a odborových organizací, které nejsou v této zprávě uvedeny. Odbory také sehrávají svou úlohu v oblasti kolektivního eh, zastoupení v oblasti pracovních podmínek, jsou zastoupeny v různých organizacích a my jsme mohli konstatovat na celosvětové, ale také evropské úrovni, včetně tedy té úrovně potom národní, regionální a místní, že tam, kde byla přijata specifická opatření na podporu vyváženého rozdělení, že to skutečně přineslo své plody, takže tato opatření jsou účinná a my jsme schopni přijímat konkrétní kroky, abychom podpořili toto vyvážené zastoupení. Normalizovaný přístup na parlamentní úrovni. Tam je samozřejmě s tím občas spojena určitá komplikace, pokud jde o náhrady osobní. Například pokud máme ženu, která odejde na mateřskou dovolenou, ne vždycky ji nahradí jiná žena. A Velmi často to představovalo velký problém, když v některých výborech například nějaká zpravodajka měla hájit svou zprávu v době hlasování a mm, bylo to v době, která eh, jinak odpovídala datu porodu nebo případně zahájení mateřské dovolené. Takže je třeba skutečně tyto věci také ošetřit, aby i ty seznamy, které navrhují politické strany, byly vyvážené, aby tam bylo minimálně 50 žen, které budou tedy kandidovat. Může jich být samozřejmě i více, ale nemělo by jich být méně. zprávy pak umožní zajistit také eh, určitý monitoring v době volební. A já tedy bych chtěla předložit pozměňovací návrhy v tomto duchu. Je třeba působit na národní, ale také na regionální úrovni, protože Evropa je Evropou národů, ale také Evropou regionů, eh, které mají celou řadu pozitivních zkušeností, například v Baskicku, kde skutečně existuje eh, tento rovnoprávný přístup, kde se změnila ustanovení na právní předpisové úrovni, takže je tam dosaženo skutečně vyváženosti na úrovni parlamentu, ale také na úrovni regionální vlády to tedy bude obsahem našich budoucích pozměňovacích návrhů. A pak je tady jedna věc, kterou jsem v té zprávě příliš dobře nepochopila. Pokud jde o vyvážené zastoupení žen v rámci politického života. Říká se tam, že těch 50 by mělo být zajištěno v rámci tří volebních období minimálně, ale já myslím, že by se to nemělo takto omezovat. Mělo by se naopak říci, že to by mělo tedy fungovat již nastálo, že to je tedy skutečně věc, ke které bychom měli stahovat naše úsilí v nějak neomezeném horizontu. A pak tady hovoříte o rovnoprávném rozdělení nákladů na tedy rodičovskou péči o děti e, a hovoříte o tom, že by se to mělo týkat obou zaměstnavatelů. Já myslím, že to také není úplně správné, protože s těmito problémy se spíše tedy potýkají ženy než muži. Musíme také připomenout, že i na půdě tohoto parlamentu se setkáváme s nesnázemi abychom získali dovolenou mateřskou či otcovskou, která by byla skutečně hrazena ve stoprocentní výši. Je třeba skutečně tedy tyto věci zohlednit. Dále je třeba posílit ten odkaz na mediální sféru, protože pokud v médiích se tedy posílí eh, ten způsob, jakým se vyjadřují o ženách, Eh, bude to důležité, protože občas tedy se to vytrácí. A velmi často fotografie žen eh, provázejí tedy eh, komentáře písemné, které nejsou vždy neseny v pozitivním duchu, takže když se hovoří o ženách, které mají určitý význam v Evropě, jistě se každý například bude zabývat takovými ženami, jako je paní Merklová a podobně, ale je pravda, že těch žen ve vysoké politice je opravdu málo a že je to tedy obrázkem i této situace. Čili pokud si vezmeme kteroukoliv zprávu, vezmeme si třeba i zprávu Spojených národů, když si ty zprávy pročteme, tak zjistíme, že zastoupení žen v těch rozhodujících úlohách umožňuje tedy větší blahobyt pro děti, méně korupce, větší tedy mm, účinnost řízení. A muži často vystupují eh, jakožto tedy zobrazení určité konfliktní situace, zatímco ženy sebou nesou tu představu míru, usmíření. Je třeba skutečně tedy pracovat na tom, aby ženy byly více zastoupeny i v těch politických kruzích, ale také v médiích. Ano, děkuji mnohokrát, paní Papadopoulou. Thank you. I... Děkuji. Já bych ráda poblahopřála zpravodajce paní eh, Pětikajenové za velice dobře eh, napsanou zprávu, která potrhuje důležitost dobře cílených eh, cílů Eh, příslušných prosazovacích mechanismů a mm, prosazování žen v politice. Ano, je řada nástrojů, které se nepoužily a měly by se použít, abychom zavřeli tu mezeru, abychom eh, eh, tedy zavřeli mezeru mezi legislativou a reálným životem. A hm, Mm, my víme, že ženy nejsou dostatečně zastoupené v oblasti eh, eh, v obchodu zahraničních věcí, eh, v monetárních a rozpočtových záležitostech, ale také nejsou zastoupeny dostatečně v vedoucích pozicích, ve výborech, v politických frakcích a jinde. A byli jsme svědky toho, že dokonce i v Evropské komisi jejich procento stagnuje na jedné třetině. Komise nikdy nepředzazdala žena. Takže tohle jsou eh, některé pozměňovací návrhy, které chceme předložit do 3 hodin odpoledne, protože ta zpráva jinak obsahuje všechno, co potřebujeme zmínit. Eh, úlohu státu, politických stran, médií, komise, členských států, politických stran. Ale myslím si, že eh, situaci změní jedině to pokud eh, tato právně závazná opatření eh, budou eh, zavedena ve všech členských státech EU, protože každá země má svůj vlastní politický systém a každá politická strana má jiný způsob nominování kandidátů, zařazování žen na kandidátky. A samozřejmě ženy nemají stejné možnosti v médiích, když kandidují. Takže v pozměňovacích návrzích, eh, kterých jsme předložili několik, zdůrazňujeme potřebu, aby tyto nástroje byly závazné, aby se musela přijímat eh, zákona opatření. A potom jsou tady samozřejmě eh, opatření jako cílové kvóty a potom doprovodná opatření jako je zvyšování informovanosti mentoring. A v závěre, závěrem bych řekla, že Tahle zpráva řeší spoustu důležitých věcí. Eh, máme tady New Yorkskou platformu, Pekingskou platformu, eh, rezoluce OSN, eh, usnesení Evropského parlamentu a je třeba, aby uh, měli nějakou vzorovou zemi. A víme, že v Evropě eh, máme eh, skandinávské země, které mají velice dobré příklady toho, jak posílit účast žen v politice. Toto bychom měli dělat tedy ve všech možných evropských zemích, protože když budeme roz, umožňovat každému členskému státu určovat si tempo, jak dosa, dosáhnout paritu, tak eh, to bude trvat nekonečně dlouho. Proto eh, paravní opatření by bylo nejefektivnější a proto eh, jsme tam také hm, navrhli v tom pozměňovacím návrhu příslušná opatření. Děkuji. Ano, děkuji. Já jsem se sám zapsal na seznam řečníků. Myslím si, stejně jako zpravodajka, že se jedná o velmi dobrou kompletní zprávu, že je velmi srozumitelná, přehledná. Já velmi oceňuji to, že se tam zdůraznili konkrétní aspekty, že to není tedy jenom teoretická práce, nesmírně si myslím, že to zlepšuje tedy transparentnost zřetelnost. Já bych měl pár pozměňovacích návrhů, které předložím. Z mého pohledu já vím, že se hodně hovoří o kvotách, té genderové oblasti z mého pohledu v běžných případech, když se díváme na rozdělení nebo rozdělování míst v některých tedy orgánech, institucích, musíme vycházet samozřejmě z odborných znalostí. 50 mužů a žen, to by mělo být přirozené. A pokud tomu tak není, pak je také zřetelné, že jsme dostatečně nepřihlédli eh, k odbornosti. A Máme už určitý systém kvot, který je ovšem takový formální. Muži vybírají muži, pod, muže podporují muže, povzbuzují je e, chlapci, vyrůstají v takovéto atmosféře a zůstávají tedy neustále sami mezi sebou v uzavřené skupině mužů. Takže bychom mohli využít kvot v společnosti i k tomu, aby se nějakým způsobem formalizovaly tyto aspekty tam, kde to je možné. A zde jsou určité části té zprávy, které by podle mne bylo možno zdůraznit ještě více, například bod 3, parlament činí výzvu vůči státům, aby Případně to bychom tady mohli z textu v podstatě vypustit. Potom to, co říkala paní Bilbao, eh, ta tři volební období pro monitorování, to si myslím, že by v podstatě mělo být tedy nastaveno na stálo. Potom devítka. Evropský parlament vyzývá radu a komisi k posilování parity podle potřeby. Já myslím ovšem, že ta potřeba je tady zcela zřetelně dána, takže si myslím, že to spojení tady podle potřeby by se mohlo také vypustit. Jsou to skutečně jenom takové drobnosti, ale budu předkládat tři pozměňovací návrhy také na doplnění, zejména ke konci, pokud jde o vnější vztahy. Myslím si, že by bylo možno tam zahrnout skutečnost, že když posíláme naše skupiny nebo naše delegace, do zahraničí, že by se mělo dbát i na složení těchto delegací. Samozřejmě je obtížné říci, že to dělat musíme, nicméně by se měly tedy zohlednit eh, i tyto otázky, otázka složení, protože místo, abychom poslali dva muže, do Kodaně. Mohli bychom alespoň myslet na to, jak skutečně tu delegaci složíme, aby se zohlednila ta genderová otázka, protože jakožto zástupci EU, pokud chceme, aby tedy tento aspekt byl zdůrazněn, pak je skutečně nutné, abychom dbali na lepší zastoupení žen tady nehovořím pouze já jako předseda, ale je třeba, aby tedy za nás hovořily také ženy. Je třeba, aby se ta otázka zastoupení mužů a žen řešila tedy nejenom tím, že o tom budou vždy hovořit muži. To by se mělo týkat všech vysílaných delegací. Mělo by se více dbát právě na paritu i ve skladbě těchto delegací, ale jinak si myslím, že zpráva je skutečně velmi dobrá. Děkuji. Paní Gil Nielsen, prosím. Ano, já děkuji. Já bych se chtěla jenom vrátit k jednomu bodu, o kterém jsme se zmiňovali, a to je otázka politických stran a způsobu, jak umožnit věcem, aby se pohnuli více předu. Chtěla bych říci, že naprosto souhlasím, že je nutné, aby zde existovaly právně závazné nástroje, aby to nebyla otázka ideologická. Je to založeno na zkušenosti. a náležíme ve Francii ke politické straně zelených a v roce 84 jsme zapsali paritu tedy do našeho programu, eh, do programu tedy naší interní organizace, takže při eh, sestavování kandidátek na to dbáme a přineslo to své výsledky. Byli jsme první, kdo tedy měli eh, například v oblasti Nordpatkale první ženu předsedkyni regionu, měli jsme také první ženu, která kandidovala na místo Eh, prezidenta. V současné době máme opět ženu kandidátku. Eh, máme tedy také osm žen zastoupených v naší delegaci v rámci Evropského parlamentu z celkového počtu 14, čili ta otázka parity je skutečně dnes eh, povinností v naší straně a skutečně to přináší konkrétní výsledky. Já jsem to sama zažila na vlastní kůži a skutečně bych chtěla, aby v tom odstavci 3 eh, se odstranilo to spojení, kdy, jak si tam, kde je to možné, nebo kdy je to možné, protože eh, ta otázka kvot mi nepřipadá jako vhodný termín. Myslím si, že je lepší hovořit o paritě v našich společnostech, protože máme v naší společnosti muže a ženy a je třeba hovořit o paritě a nikoli o kvótách, protože kvóta to jsou procenta, která můžeme aplikovat na jiné kategorie Může se to týkat například profesního zastoupení a podobně, kde můžeme říct, že je nutné, aby tam třeba bylo tolik a tolik procent, eh, řekněme, zemědělců, učitelů a tak dále. Ale parita je podle mne jiný, eh, jiný koncept. To je právě vyjádření vlastně skladby naší společnosti a bylo by vhodnější hovořit tedy o paritě z mého pohledu. Tak se mi Ano, děkuji. A teď dám slovo zastoupení komise. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za udělené slovo. Ten návrh zprávy je skutečně velmi důležitá věc, protože se tady zabýváme otázkou určitých přetrvávajících mechanismů ve vztahu k zastoupení žen v politické sféře. Je to otázka, která představuje také jeden z pěti prioritních bodů v rámci strategie Evropské komise, pokud jde o rovnost mezi muži a ženami pro období 2010-2015. Já bych chtěla také zdůraznit, že Evropská komise má v úmyslu podporovat účast žen na budoucích volbách do Evropského parlamentu na základě celé řady programů, které budou financovány, zejména program Základní práva a občanství a také Evropa pro občany. Vzhledem k tomu, že zpráva také zdůrazňuje skutečnost, že Evropská komise má databázi, kterou vytvořila v roce 2004 a která ji umožňuje pravidelně podávat zprávu o situaci a trendech, pokud jde o účast žen v politickém životě na evropské, národní Eh, úrovni a také tedy v hospodářském a správním životě a také tedy v oblasti soudní, tak komise si přeje poděkovat za podporu, kterou našla tedy tato iniciativa v této zprávě. Pokud jde o vztahy v oblasti vnější politiky, toho se týká také tedy tento návrh zprávy, tak vnější služba spolupracuje na různých úrovních právě v té oblasti lepšího zastoupení žen v politice, už tedy tím, že řeší tuto věci ve svých vlastních řadách, ale zabývá se tím i tedy ve vztahu k vnější politice. Samozřejmě zde nemohu připomenout veškerá opatření, která v této sféře existují, ale Například UN Women eh, je skupina, která vznikla na začátku tohoto roku a komise zahájila tedy těsnou eh, spolupráci s touto jednotkou OSN pro vytvoření strategického partnerství s touto novou strukturou, aby bylo možno lépe tedy pracovat v té oblasti rovnosti a autonomie žen. Mm, také vzniklo Memorandum of Understanding, aby partnerství mezi těmito institucemi mohlo být skutečně tedy řádně formálně také eh, vyjádřeno a toto memorandum tedy je ještě v přípravné fázi, nicméně se na něm intenzivně pracuje. Pak je tady otázka voleb v rámci tedy dozoru nad volbami jsou vypracovávány zprávy, které zahrnují také eh, tuto genderovou dimenzi, kde se zdůrazňuje účast žen jakožto tedy kandidátek, ale také jakožto voliček. Jeden z důležitých nástrojů je samozřejmě také provádění usnesení nebo rezoluce 1325, která se týká účasti žen jakožto aktérek v oblasti zachovávání míru. A zde je tedy důležité, aby ženy skutečně mohly zaujímat klíčové pozice a napomáhat tak zachování a udržení míru v jednotlivých zemích. V tomto rámci také tedy ta služba pro vnější vztahy pracuje na zlepšení postavení žen a ještě poslední nástroj, který bych zde chtěla připomenout, je Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva který rovněž přispívá k ochraně žen a dívek a jejich tedy větší autonomii v této oblasti. Samozřejmě také chceme zdůraznit klíčovou úlohu politických stran, aby zde došlo ke skutečné změně a já bych vám teď chtěla poděkovat za pozornost, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Takže na závěr paní zpravodajka. Děkuji vám eh, za velice eh, konstruktivní připomínky a těším se eh, na to, že budu moci co nejvíce zahrnout a doufám, že ta zpráva bude přijata co nejjednomyslněji. Zareagovala bych jenom na dvě věci z vašich návrhů pokud jde o odstavec 3 a o to, když je to vhodné, tak tam se e, to týká odlišnosti volebních systémů. Některé systémy se, se, se tak liší, že v některých volebních systémech nelze prostě stanovat kvóty. Takže nemůžete tam mít e, takovýhle požadavek. A no, možná, že bychom nalezli nějakou e, formulaci tak aby to eh, bylo zřejmé, že to není eh, tak naléhavé pro všechny státy. Tam jde akorát o to zohlednění těch technických parametrů. A potom eh, tři po sobě jdoucí období, kdy bylo dosaženo rovnováhy počtu mužů a žen ve vedoucích pozicích. Tam jde o to, že nejenom 50% by mělo být mužů nebo žen, ale otázkou je například, že například ve výboru pro práva žen bychom měli mít stejně mužů a žen. Ale když už tady máme dobrého předsedu, tak ho eh, nechceme například nutit, aby eh, se eh, alternoval s nějakou ženou každý rok. Ale alespoň tři po sobě jdoucí volební období by tam měly být ženy a bylo tam mělo být stejně eh, žen a mužů stejně jako v obraně nebo v zahraničních vztazích. Takže a eh, tím bychom překonali tu eh, segregaci ve všech výborech. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Takže můžeme opustit tento bod. A jaké jsou lhuty dnes? do tří hodin, to je konečné datum pro předložení pozměňovacích návrhů. Hlasovat budeme 25. 26. ledna a bude se to týkat březnové plenárky. Takže uzavíráme bod 14, děkuji mnohokrát. A nyní bod 18. Tady se jedná o provedení ve vnitrostátním právu uplatňované směrnice Rady 2004 lomeno 113, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. A předávám slovo paní Kurmaj. Děkuji vám, eh, pane předsedo, vážení kolegové. Myslím si, že tahle otázka je mnohem poutavější, než eh, by eh, svědčila eh, přítomnost kolegyň a kolegů v místnosti, ale je to možná moje chyba částečně, když jsem předsedal minulý měsíc v Togu, tak jsem se tomu nemohla věnovat a člověk se nemůže samozřejmě rozkrájet a vzhledem k tomu, že chci dělat Eh, svoji práci správně, tak tu prezentaci opravdu chci dělat sám. Má a mm, ne, že by to kolegové nezvládli, ale chtěla bych poděkovat vlastnímu týmu a, a vlastnímu týmu a kolegům. A samozřejmě je zřejmé, že tohle je věc, která je velice zajímavá. A eh, díky tomu také můžeme, a já, mě by zajímalo, kdo je tady za komisi, komise je velice zdrahová a nevěnuje eh, pozornost. Já jsem si myslel, že tohle je otázka, která ovlivňuje eh, běžné občany, eh, ženy a muže. A mm, k tomu bych mohl připravit pracovní dokument. A já jsem opravdu tlačil na všechny služby, protože lze to mít ve všech 23 jazycích Chtěla jsem eh, tady u, tohoto, u této otázky eh, rovného zacházení. A velice stručně vám řeknu tady něco k obsahu. Máme na to naštěstí čas. A ten pracovní dokument samozřejmě také najdete online. A všichni jste byli šanci si ho probrat, pročíst. Já bych byla velice eh, ráda, abyste mm, tomu řekli své myšlenky, eh, spíš než abych tady popisovala eh, celou tu zprávu, protože ta zpráva hovoří sama za sebe. Takže zdůrazním jenom několik věcí. Já zodpovídám za celkové posouzení eh, provedení směrnice 2413 ES. Nebude to pro nás ovšem rutinný úkol, vzhledem zejména k takzvanému rozsudku v případě test Asher. Za druhé, jak všichni víme, Evropská komise měla připravit eh, zprávu k tomu, jak tato směrnice se uplatňuje ve všech členských státech a má zpráva a usnesení Evropského parlamentu bude vycházet právě z tohoto dokumentu. Bohužel ta eh, zpráva zatím není připravená, byla několikrát odložena. Předpokládá se, že bude k dispozici na konci roku. A pokud by tady byl někdo z komise, tak bych opravdu chtěla být kdy protože teď už opravdu máme skoro konec eh, pracovní části roku. Ten odklad byl pochopitelný vzhledem k tomu eh, napětí, které panovalo v eh, případě test Asher. Ale teď už bych ráda, aby se komise vyjádřila co nejrychleji. Proč je to důležité? Existuje Evropa, která se liší od Evropy, kterou jsme měli. E, lidi si myslí, že my se o ně nestaráme. A tato otázka zrovna ukáže, že třeba průmysl je třeba připraven něco dělat, ale není připraven, ne, neví jak. A tohle to má začít platit v prosinci 2012, takže to už je za rok. A já bych byla ráda, aby komise tedy už byla zapojena do toho. Poukázal jsem na to, že jsou některé věci, kterým musíme okamžitě věnovat pozornost, tak abychom vyvolali debatu na našem výboru a abychom si dokázali představit, jak se k tomu stavíme a jak si myslíme, že ten případ test až ovlivní situaci, tak jak jsem to popsala ve svém případě, ve své zprávě. Musím samozřejmě vycházet nejen z dokumentů komise, ale o zprávy o pohlaví a diskriminaci v přístupu ke zboží a službám a o transpozici eh, směrnice 24.113 a to od roku od července 2009 o dělat expertů. Tento pracovní dokument má tedy poskytnout obecný přehled implementace směrnice a zdůraznit můj pohled na mm, některé otázky, na některé problémy a to, jak je překonat do budoucna. Já jsem chtěla komisi naznačit, že máme vést určitou spolupráci. A tato e, otázka Mm, ovlivňuje celou řadu dalších směrnic, takže to musíme brát eh, vážně. Vidím tady určitou, určitý vážný vývoj. Je tady posun v důkazním břemenu a, a eh, eh, obžalovaný tady musí projevit názor nebo dokázat, že nebylo porušeno pravidlo rovnosti zacházení. Tak to většinou je ale bohužel ne všechna kritéria se uplatňují ve všech členských státech. Jedním z výsledků směrnice bylo, že většina členských států reguluje explicitně eh, tuto eh, vazbu v souvislosti s mateřstvím a mm, eh, těhotenstvím. Nicméně určité, určitá diskriminace byla spozorována v oblasti bydlení a půjček na bydlení i pokud jde o přístup ke zdravotnictví, zejména pokud jde o reproduktivní eh, medicínu. A potom jsou tady další věci, eh, které je třeba udělat. Směrnice byla transponována ve většině členských států, ale u některých členských států ta transpozice byla neúplná nebo lhůta byla odložena pro transpozici. Některé členské státy eh, řekly, Eh, nebo překopírovali tu směrnici, nebo přijali ji minimalisticky a eh, přesto jsou tady zásadní, eh, nebo proto jsou tady zásadní rozdíly, pokud je o implementaci. Důležitým aspektem, který je třeba stále řešit v některých členských státech, je diskriminace související s kojením. Takže nač narážím? Co navrhuji? Myslím si, že by bylo zajímavé analyzovat sexuální obtěžování v školství i když je to mimo rozsah směrnice. A také obsah médií a reklamy, i když je to mimo rozsah působnosti směrnice. To by bylo možné posoudit. A to proto, že to hraje hlavní, důležitou roli ve stereotypech. E, je třeba potrhnout e, potřebu důležité informovanosti, tak aby e, komise tedy nám dala informace o probíhajících Eh, případech před eh, soudem a, a kdybychom měli eh, příslušné nástroje, tak bychom mohli lépe chránit oběti. A mohli bychom také sledovat, jak příslušné orgány plní své úkoly vyměňovat se informace o správných postupech. A poslední eh, věc k tomu případu test Asher. Jak všichni víme, článek 51 směrnice stanoví, že používání pohlaví co by eh, faktoru pro výpočet eh, pojistného ve finančních služb a v souvislých finančních službách nepovede v, k rozdílu v pojistném pro jednotlivce. Článek 52 o všem členským státům dává možnost rozhodnout ještě do 21. prosince 2007, což bylo před čtyřmi lety, eh, umožnit eh, příslušné eh, rozdíly v pojistném tam, kde pohlaví zásadním způsobem ovlivňuje příslušná pojistně matematická a statistická data. Tato možnost je časově neomezená. Všechny členské státy eh, tuto výjimku využily na jeden nebo více typů pojištění, zejména pokud jde o životní pojištění a výplatu eh, těch celoživotně strádaných částek. Eh, soud schválil nebo řekl, že od 21. prosince 2012 tento, tato výjimka nebude platit. Je zřejmé, že vztah mezi pohlavím a pojistnými produkty bude tedy komplikovanější. Mě by eh, samozřejmě, eh, mě samozřejmě zajímají eh, zájmy občanů. V tomto případě pojištěnců. Studie, studie ukazují, že pojistné eh, roste, nebo respektive, že ho lze očekávat, zejména pro jeho nárůst pro ženy. Velice eh, je, je třeba nalézt velice eh, přesnou rovnováhu. Já bych byl radši, aby průmysl vypracoval sofistikovanější metodu pro posuzování rizika místo, aby se zvyšovaly ceny, ale nevypadá to tak. Ale já vůbec nechci zase na druhou stranu dotlačit pojišťovnictví do provozních ztrát. Proto je třeba si odpovědět, jestli ženy a muži jsou ve stejné situaci, pokud jde o pojištění, nebo jsme jiní. E, data ukazují, že e, očekávaná doba dožití e, se liší. Nediskriminace v stanovování pojistných cen se činí, pokud, použi- pokud se používají objektivní eh, rozhodovacích, eh, rozhodovací faktory. A pohlaví bylo takovým objektivním faktorem. Jednou z mých eh, otázek je tedy, jestli se pro posuzování rizika, stanovování rezerv a úpis pojistného může i nadále používat pohlaví jako faktor. Zajímalo by mě, jaké sociální důsledky by nárůst těch pojistných produktů mohl mít, nebo nárůst jejich ceny, je zřejmé, že by to mohlo mít zásadní dopad na soukromé penze a na eh, systémy úspory a že by to obecně mohlo dopadnout na velkou diskusi, eh, tedy na tu širší diskusi o eh, adekvátnosti penzí. Například včera jsme ji vedli. Ten rozsudek není retroaktivní. Článek 5.1 Směrnice také hovoří o nových pojistkách uzavřených po 21. prosince 2007. Je zřejmé, je to je tedy jasné. Ovšem se se stane při obnovování pojistek? Vzhledem k krátkému přechodnému období všechny ty otazníky a všem otazníkům, a abychom se eh, vyhli budoucím soudním sporům, potřeba zajistit právní jistotu a při implementaci je prioritou pro spotřebitele. Vážení kolegové, buď, řekněme si to na rovinu. Pokud uh, pojišťovnictví zatlačíme do obtížné situace, kdo eh, za to nakonec zaplatí? My, spotřebitelé. Komise zdůrazňuje, že eh, podle jeho názoru není třeba měnit legislativu a nedojde k tomu. Komisařka Redingová také uvedla, že že by mohly být vydány eh, ve sdělení nějaké obecné zásady pro implementaci, pořád čekáme. Mně připadá jasné, že je třeba eh, nastolit právní jistotu a jasné, eh, podrobné, komplexní obecné zásady Eh, samozřejmě není vůbec jasné, jestli to, co vydá komise, bude stačit k zajištění dostatečné jistoty tedy a, a mm, koherentní uplatňování, i když to bude včas. Proto je třeba eh, věnovat pozornost úpravě legislativy. Samozřejmě my s tím toho mnoho nenaděláme, pokud komise nechce jednat. Ale jde zjevně o mnoho. Každá směrnice může být tedy konfrontována s různými problémy v implementaci a já si myslím, že je třeba tedy přihlížet k tomu rozsudku při eh, dalším přepracování příslušných směrnic. Já si myslím také, eh, že eh, tohle není jenom moje záležitost, ta práce, takže je důležité, aby tato zpráva zohledňovala všechny vaše názory. Očekávám otázky k eh, důsledku eh, rozhodnutí eh, soudu a ráda bych vás tedy požádala o vaše názory a je mi jasné, že já jsem tady jediná jako zpravodajka a naštěstí mám tady mm, přítelkyni místo předsedkyně Materu a podívám se kolem sebe no a říkám si, no teda. Takže k tomu asi nebude vše, všeobecná rozpada, ale každopádně Eh, tě požádám o názory a to tež platí k celkovému posouzení směrnice. A děkuji vám za pozornost a přeji vám samozřejmě eh, všem veselé Vánoce a doufám, že nebude nemožné eh, provést nezbytné změny. Děkuji. Tak så mycket för a ty jsem Děkuji. Jak jste řekla, zastoupení dnes tady není eh, příliš vysoké na dnešním zasedání. Já bych měl následnou otázku na základě toho, co jste eh, sformulovala. V té zprávě jsou obsažena určitá doporučení. Máš na mysli mm, nějaké konkrétní záležitosti, které by se měly okamžitě zrealizovat. Samozřejmě také čekáme na reakci komise, ale měla si na mysli nějaké konkrétnější záležitosti? Dívám se kolem sebe, nikdo se nehlásí. Paní Tamboj, zástupkyně komise, prosím. Děkuji. Jak víte, komise od soudního rozhodnutí v této věci prováděla velice hloubkové šetření, jak z hlediska spotřebitelů, tak eh, průmyslu pojišťovnictví a i stanoviska komise také. Paní komisařka Redingová se velice angažovala a chtěla do konce roku přijmout jakési pokyny, které by umožnili vyjasnit ty nejdůležitější otázky v souvislosti s tímto soudním rozhodnutím. A to ve prospěch eh, všech. A také by upřesnil, jakým způsobem uplatnit toto rozhodnutí v čase. Tyto pokyny budou přijety do konce roku, takže mm, pracujeme na tom. Normálně by k tomu měli, mělo dojít zítra je tedy tedy závazek, aby tyto pokyny byly přijaty jeden rok před tím, než eh, se toto soudní rozhodnutí musí uplatnit. Děkuji. Dobře. Paní Gomaj. Dobrá. Už jsme tady jenom tři eh, dvě skvělé ženy a samozřejmě eh, tady máme také skvělého přezeru. Já mám otázku. Ten dokument bude hotový zítra. Dnes tady naposledy zasedá Evropský parlament. Myslím si, že komise by nás měla respektovat, co by eh, lidské bytosti. My potřebujeme prázdniny. A to znamená, proč jste nebyli schopni dodat ten dokument o trošku dřív? Já si myslím, že ten dokument, jak jsem říkala, byl k dispozici v polovině listopadu. Takže já jsem plně respektovala komisi. Eh, abychom jí dal, abych jí dal na vědomí, co si myslíme. Takže ono to znamená, že komise prostě eh, kašle na Evropský parlament a já a to říkám s velkou lítostí. Další věc. Nikdo se na mě neobrátil. Nedostal jsem žádný dokument, žádnou zpětnou vazbu. Ani mě nikdo nepozval, když se to projednávalo. Co by potenciální zpravodajka. O jaké spolupráci tady eh, hovoříte s Evropským parlamentem? Musíte si uvědomit, že ten eh, parlament je silnější než kdykoliv předtím. A měli byste respektovat, že my tady eh, reprezentujeme evropské občany. A samozřejmě, my jsme ten pracovní dokument zpracovali proto, že jsme chtěli ukázat, že jsme opravdu odpovědní. A teď mi tady řeknete ve třech větách, že jste to skonzultovali a co? Co řekly členské státy? Co řekly pojišťovny? Já vím. Protože oni udělali studie. Zohlednili jste je? Zohlednili jste? Ne. Protože dokument prostě není připraven. Takže já si myslím, že eh, komise by měla nás respektovat. Co by eh, zákonodárce, a samozřejmě, pane předsedo, byste se ptal na jednu konkrétní věc. Eh, já jsem vám chtěla představit své myšlenky, motivovat vás k tomu, jak tedy přijmout příští kroky. Můžeme napsat eh, dopisy, můžeme říct, že máme 20. prosince a nedostali jsme zatím nic. Jak chtějí tedy spolupracovat s komisí, když eh, to takhle má fungovat? Budeme tady mít eh, směrnici o věku a ta bude mít podobné důsledky. A oni potom řeknou, a pak zase další text uděláme, počkáme na další roz, rozsudek. A co? Pokud máme odpovídat za občany, tak musíme se vyjadřovat přesně. V Evropě eh, máme morální krizi a my musíme ukázat běžným občanům, že se pokoušíme tady pro něco udělat. A proto já jsem eh, velice ráda, že ten dokument bude zítra hotov, ale myslím si, eh, že je dobré, že to bude rok předtím, než k něčemu dojde. Ale Takže doufám, že um, si všichni užijete prázdniny. Takže já uh, si myslím, že my tady nejsme, uh, co by uh, loutky, ale co by uh, lidé, kteří vážně rozhodují. Takže já vám všem, všem děkuji za to, že jste tady uh, zůstali, svým přátelům, kteří, kteří zůstali. Děkuji. Eh, okay, det finns inget mer som är uppsatt på... Dobře. Takže tím jsme vyčerpali seznam řečníků, můžeme uzavřít eh, tuto diskuzi. A teď, co se týče lhůt, 27. 28. února budeme diskutovat o zprávě. a předložení pozměňovacích návrhů 1. března do 12 hodin. Výbor bude hlasovat 26. března. Ještě nebylo rozhodnuto, kdy se to dostane na plenárku do Štrasburku. A nyní jdeme na bod 16. V bodě 16 a 17 budeme tedy zpracovávat oba body Zároveň je tam stejná navrhovatelka, stejné téma víceméně. Máte námitky? Takže můžeme zpracovat 16 a 17 zároveň. Paní Matera má slovo. Děkuji, pane předsedo. Mm, beru na vědomí, že ty argumenty, které tady zazněly, jsou velmi zajímavé z hlediska tedy masového zastoupení našich kolegů. Ale předseda je zde, takže jsme ve výborné společnosti. A to by nás mělo utěšit. Všichni jsme si vědomi toho, že parita je zásadní princip Evropské unie a účetní dvůr každým rokem analyzuje podporování principu parity z hlediska rozpočtu. Takže já jsem se zabývala na jedné straně souhrným rozpočtem oddílem 3 a dále jsem zpracovávala druhé stanovisko, které se týká rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů. Je to absolutorium za rok 2010. Co se týče prvního bodu, tedy absolutorium za rok 2010, souhrný rozpočet díl 3, tady mám jenom pár odstavců. Zdůraznila jsem význam toho, že je nutné specifikovat plnění rozpočtu z hlediska parity Dále co se týče Evropského institutu pro rovnost žen a mužů ve Vilniusu. Tam se hovoří o movitostním majetku, o provozních nákladech. Máme tam 440 tisíc euro, které byly zablokovány, protože to vypadá, že vláda měla problémy s náborem pracovních sil. Dále eh, se tam hovoří o nákladech na pronájem a v oddíle 3 máme 220 tisíc eur, to jsou provozní náklady pro infrastrukturu se jednalo o 180 tisíc eur. Takže co se týče těchto provozních nákladů, zde se jednalo o spoždění eh, související s náborem kvalifikovaných eh, zaměstnanců. Tam došlo zjevně ke spoždění. Je nutné tedy obsadit všechna velk- eh, volná místa, tak aby se zlepšila práce v budoucnosti. V této souvislosti jsem také zdůraznila význam Mm, přesně zmapovat překážky, na které Evropský institut narazil, tak, aby bylo možné zajistit eh, zcela transparentní řízení tohoto institutu pro rovnost žen a mužů, proto aby Evropský parlament mohl získávat veškeré relevantní informace. Pozměňovací návrhy se mají předat do 9. ledna, to znamená okamžitě nebo bezprostředně po vánoční přestávce. Nemám nějaké zvláštní připomínky, které bych ještě chtěla připojit. Jedná se o stanoviska, která jsou relativně jednoduchá, je ovšem nutné je bedlivě sledovat a doufám, že i v budoucnosti budu moci dohlížet nad prací Evropského institutu ve Vilniusu, který realizuje velmi významnou práci. Chtěla bych všem poděkovat. Myslím, že jsme dospěli k závěru jednání našeho výboru. Chtěla bych vám, pane předsedo, poděkovat za váš zájem a děkuji za to, že jste byl aktivním předsedou a doufám, že příští rok budeme moci i nadále s vámi spolupracovat. Díky za to, že jste nám byl vždy k dispozici a že jste byl dobrým předsedou. Děkuji mnohokrát. Musel jsem si na minutku nadzvednout své sluchátka, ale všechno jsem slyšel. Bylo to jenom na pár vteřin. Poslouchal jsem vás eh, během celého vystoupení. Paní Gurmaj. Exactly, our Hungarian translator said that probably... Tak maďarská tlumočnice eh, říkala, že pravděpodobně dobře um, rozumíte italsky, ale eh, je dobré, že jsme tady takový eh, mnohojazyční, takže já bych řekla, že si myslím, že je velice důležité, abychom i v této otázce, která se týká o všeobecného rozpočtu EU, Ehm, dali jasně najevo, že to sledujeme. Já jsem si jistá, že Barbara je eh, člověk velice mladý, eh, který eh, si zasluhuje úctu, ehm, nebo vzbuzuje úctu na rozpočtovém výboru, kterému dominují muži. Je ona aktivní tady, stejně jako na, aktiv, je aktivní na výboru pro rozpočet a je důležité sledovat její zprávu. A, mm, myslím si, že jedna věta a spíš takový e, návrh, kde se zdůrazňuje e, v audit rozpočtu, e, kde je e, rovnost pohlaví před pokladem nebo jedním aspektem toho auditu, takže tady to ukazuje, jak bychom mohli dobře spolupracovat. Potom Evropský institut pro eh, rovnost pohlaví, tak samozřejmě to by mohl být institut, který eh, který by mohl produkovat dobré studie, mohl by produkovat dobrý základ pro naši práci, ale zatím tomu tak není. A my opravdu musíme zajistit, aby příští eh, rok jsme už měli opravdu nárůst eh, rozpočtu tohoto institutu, protože eh, opravdu jeho práci potřebujeme. Včera mě opravdu eh, uchvátila prezentace o genderovém aspektu ekonomického poklesu a finanční krize. Myslím si, že potřebujeme statistické údaje. A proto je velice důležité se na to také zejména zaměřit. A chtěla bych prostě studie od Genderového institutu právě eh, o této otázce, takže jsem opravdu eh, velice ráda, že mohu spolupracovat s Barbarou nejenom na této otázce, ale jako vzájemné, jako vzájemné tedy stínové zpravodajky. A doufám, že můžeme všichni sami sobě asi popřát hodně úspěchu. A samozřejmě také tady hovořím prostřednictvím hlasů v kabinách. Všechno také přeji eh, hodně štěstí technikům a celému týmu i se Sabinou. Ráda s vámi spolupracuji a musím říct, že potřebujeme tady silnější účast. Je velice důležité, že když je člověk eh, předsedou, tak aby ukázal, že je citlivý eh, na pohlaví a je opravdu tlačí na to, aby to tady bylo ještě lepší. Tak <laughs> Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl pouze zdůraznit, skutečnost, že tak, jak to řekla paní Matera, když eh, pročítáme tyto návrhy, tak eh, v podstatě si uvědomujeme, že bychom měli mít více takových návrhů. Měla by tady vzniknout eh, genderová perspektiva ohledně této tematiky. Je škoda, že nemáme těchto návrhů více. Paní Balde. Thank you so much. Mm. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem uh, se chtěla uh, přidat uh, k ostatním, kteří uh, nám přali Vánoce. A chtěla bych říci, že si velice uh, vážím uh, práce a nasazení Barbary tak jak se to ukazuje nejenom v tomto případě. Mám pocit, že v době, kdy projednáváme rozpočet na příští rok nebo absolutorium, by bylo fajn, kdyby sem přišel ředitel genderového institutu. Já vím, že ono je to docela daleko, ale někdy přesto tedy eh, ztrácíme určité vazby na ten institut. Já jsem si jistá, že oni budou mít eh, znovu problémy s eh, přesunutím institutu do jiné budovy. Jak bych to řekla? Koordinace s tímto výborem by mohla být mnohem lepší do budoucna. Mám takový pocit. Ten institut se zaměřuje na přípravu eh, předsednictví vždycky. Ano, to je samozřejmě důležité. Nicméně ty informace bychom mohli dostávat včas. Takže eh, mám ten dojem, že bude čas eh, pozvat paní Langenbach nebo někoho, kdo to tam vede abychom eh, tedy eh, zachovali ty eh, vazby na parlamentní výbor a probrali si, co se děje. Dohodli jsme se na tom, že alespoň jednou za rok bychom tedy měli vést nějakou takovouhle diskusi. A mně se zdá, že v souvislosti s rozpočtem nebo absolutorium by se hodilo takovouto debatu vést. Děkuji. naprosto souhlasím. My se touto otázkou budeme zabývat. Je to velmi dobrý návrh. Můžeme to zahrnout do programu našich prací. A teď bych se chtěl zeptat, zda je tady někdo za komisi. Nedostal jsem žádné jméno. Přeje si někdo za komisi vystoupit? Ne, nikoli, není tomu tak. Nikdo si nepřeje vystoupit. V takovém případě paní Matera, prosím ještě na závěr. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla připojit k iniciativě paní Bauery. Skutečně třeba moci zde mít nějakého zástupce institutu, abychom mohli o této tematice diskutovat, která vzhledem k tomu, že chybí dnes několik kolegů zde v sále, eh, tak jsme se nemohli na ty věci podívat více do hloubky. Jak jste říkal, pane předsedo, hospodářské otázky, zejména otázky rozpočtu, se pokládají za takový obtížnější bod a já v podstatě zde představuji takový spojovací můstek i s tím rozpočtovým výborem a pan Máro mi řekl, že je to velmi důležitý výbor. A já chápu, že pokud člověk vyvine opravdu velké úsilí, Eh, takže se může těmi otázkami, které se tam řeší, zabývat, že skutečně eh, máme tedy zde mnoho společného a podporuji paní Bauer. Takže děkuji, výborně a zdá se mi, že diskusi můžeme tímto uzavřít. Teď ještě pokud jde o časový program, aby nedošlo k žádnému nedorozumění v tomto ohledu. Pokud je o pozměňovací návrhy, dnes 15 hodin je tedy konečná lhůta. Budeme hlasovat 25. 26. ledna a Kokobu se touto otázkou bude věnovat 27. března. Takže do dnešního odpoledne do 3 hodin můžete předkládat pozměňovací návrhy. A teď přejdeme k bodu 19. Různé otázky. Nemáme tedy nikdo, nikdo nepředložil návrh, takže můžeme přejít k bodu 20. Příští schůze, která se bude konat v Bruselu od 25. do 26. ledna 2012. Teď, pokud byste dovolili, chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych sdělil, že tedy odjíždíme na prázdniny. Chci všem popřát krásné Vánoce, dobře si odpočiňte. Chtěl bych poděkovat všem ze sekretariátu, tlumočníkům, překladatelům. Všichni si prosím dobře odpočiňte, abychom byli všichni v nejlepší kondici na začátku příštího roku. Sejdeme se v lednu, budeme mít nazbírány čerstvé síly, budeme spolu moci dělat mnoho konstruktivních věcí. Takže děkuji a přeji všem krásné Vánoce. Naschledanou. Ještě pokud jde o koordinátory, sejdeme se v 11.30.